Milé kolegyně, milí kolegové, dámy a pánové, zápis ze včerejšího zasedání k dispozici. Máte k němu nějaké připomínky? Není tomu tak a protokol zápis je tedy schválen. Přistupujeme k hlasování. Začíná